Der Präsident. Přichází pan předseda. Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádala, abyste se posadili. Prohlašuji zasedání přerušené 27. května za opět zahájeno. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než vstoupíme